takové oznámení. Výbor PIMCO předložil doporučení rozhodnutí nevznést námitku mm, proti delegovanému aktu. Toto rozhodnutí bylo oznámeno na včerejším zasedání, nebyly předloženy žádné námitky do 24 hodin a podle pravidla 105 bod 6 toto doporučení se považuje za přijaté a bude zveřejněno zítra ve čtvrtek, tedy 14. dubna 2016 eh, v rámci dokumentů přijatých plenárním zasedáním. A podle programu nyní budeme pokračovat a